this one. Um, hello, dear colleagues. Welcome. Eh, dobrý večer, vážení kolegové, vítám vás ve Štrasburku. Jsem ráda, že vás opět vidím a děkuji vám, že jste projevili zájem o naší dnešní odpolední schůze. Ráda bych uvítala pana komisaře se a musím říct, že on sám byl velice aktivní, protože on si přál s námi hovořit o tomto tématu, eh, které bylo pořád na prvních stránkách novin celé léto. A eh, řekli jsme si, že bychom to měli udělat právě v v souvislosti s plenárním zasedáním ve Štrasburku, takže děkujeme, pane komisaři, že jste přišel, abyste se s námi podělil o vaše zjištění, protože je pravda, že toto v celé léto byla velice aktuální záležitost. Než vám dám slovo, dovolte mi, abych jenom vyřídila některé procedurální záležitosti. Vážení kolegové, viděli jste jednací pořad a pokud nemáte žádné námitky, pak ho budeme pokládat schválený. Máme tady tlumočení 16 jazyků a jako obvykle je eh, tato schůze také eh, možno sledovat elektronicky prostřednictvím příslušné aplikace. Jak jsem říkala, první bod je výměna názoru s komisaře, panem komisařem o nezákonném používání fipronilu na drůbežárnách. Znovu vám děkuji pane komisaři, za tuto vaši ochotu a hned vám dávám slovo, abyste nás seznámil se situací. Prosím, pane komisaři, máte slovo. Ah, this one, okay. Thank you. Děkuji. Vážená paní předsedkyně, vážení členové výboru, velice vám děkuji za to, že jste nás sem pozvali a dovolte mi, abych vám poděkoval za tuto příležitost, abych výboru předložil aktuální informace o nedávné kontaminaci eh, vajec a produktů z nich fipronilem. Nejprve bych vás rád ujistil, že otázky veřejného zdraví a bezpečnosti potravin vždycky pokládám já i DG Sante za prioritu a za to to pokládá i komise. Sou, v souladu s tímto přístupem komise okamžitě podnik eh, přijala tuto záležitost velice seriózně. Důležité je vysvětlit hned od začátku, eh, jak je to eh, s následností událostí. Víme, že v médiích se říkalo, že to začalo v září roku 2016, ale pokud jde o referenci, o eventuální zmínce o tomto nezákonném použití 2006 týká se to jenom eh, vzorků, které byly v provozovně zpracovatelů vaječných výrobků v tomto období, ale teprve teď se analyzovaly a teprve teď v nich byl fipronil zjištěn. Komise byla eh, informována o kontaminaci fipronilem prostřednictvím RASFF a to bylo teprve 20. července. Předtím 6. července 2017 Belgie eh, vystoupila s iniciativou a žádala a informace z Nizozemí eh, prostřednictvím administrativ, systému pro administrativní pomoci a spolupráci, což je zase jiný systém. Tento systém umožňuje členským státům, aby se eh, bilaterálně nebo multilaterálně kontaktovali, aby se rychle mohli potvrdit podezřelé případy podvodu. Komise to teprve te- tehdy sleduje a pak teprve se vytvoří takzvaný koordinovaný případ pro Evropskou komisi. Pak to komise sleduje. Belgie tedy mm, eh, vystoupila s případem normálním, eh, nikoli v evropským koordinovaným případem pro komisi, což znamená, že komise nebyla adresátem tohoto vyrozumění a žádná následná akce se od komise neočekávala, ale jakmile prostřednictvím RASFu eh, byla tato záležitost dělena, komise okamžitě vzala situaci pod kontrolu, aby se zaměřila na minimalizaci důsledků. Dnes tedy schůze výboru je ve velice vhodnou dobu, protože já mám možnost vám předložit eh, Eh, eh, informaci o situace, protože přecházíme od mitigace, od zmírňování k úvaze o poučeních. Za prvé bych chtěl zdůraznit dvě věci. Za prvé, že riziko, co se týče zdraví lidí, je velice nízké a úspěšně se to tak udrželo. Za druhé, tento incident je zcela zjevně výsledkem Eh, trestné činnosti a znamenalo to podvody s potravinami. Některak to nechci zlehčovat nebo minimalizovat, protože se jedná o nezákonné použití nepovolené látky, což je naprosto nepřijatelné. Ale nejedná se o přímo eh, ohrození zdraví, riziko pro zdraví. Všechna nakažená vejce byla stažena z trhu a eh, také eh, byla svolána vejce z příslušných drůbežáren. Takže celkem za to nebyla ohrožena bezpečnost spotřebitelů. Jak se tedy stojíme dnes? A samozřejmě, že každý den se situace vyvíjí. Dnes máme 25 členských států, o jednoho méně, než bylo původně oznámeno, protože Portugalsko Eh, vypadlo z tohoto seznamu a 19 eh, nečlenských států. To je tedy počet zemí, které byly dočeny tímto, touto kontaminací. Od začátku této trestně právní situace jsem byl okamžitě a soustavně v kontaktu se svými protějšky v těch členských státech, kterých se to nejvíce týkalo. Za prvé a jsem se okamžitě spojil po telefonu s ministry zemědělství Belgie, Nizozemí, Německa a později i Rakouska. Rakouska. Požádal jsem je, aby vyhodnotili situaci na místě a aby eh, navzájem komunikovali a aby posléze mě předložili návrhy na společné stanovisko, jak situaci řešit. Je velice důležité zdůraznit, že všechny drůbežárny, kde byl zjištěn fipronil, byly zablokovány, pozastaveny a jejich činnost bude pozastavena do té doby, než členské státy nebudou mít naprostou jistotu, že jejich produkce je bezpečná. V reakci na zjištění fipronu komise také žádala, aby byla podniknuta konkrétní opatření na národní úrovni. Konkrétně jsme prostřednictvím eh, systému RS, RASFF žádali o konkrétní opatření a to 31. Eh, července 2017 jsme sdělili informace ohledně eh, uplatnitelných maximálních residuálních úrovní a opatření, které se týkají těch příslušných Drubežáren 7. srpna členské státy byly požádány, aby byly vděli, pokud jde o produkty, eh, eh, kde, jsou, eh, kde byly zjištěna roztoče a aby se všechno dělali, aby se nepoužívaly neautorizované látky. 16. srpna jsme připomněli členským státům, že zase je třeba včas vyrozumět RASF o veškerých kontaminovaných mléč, vejc, vejcích a vaječných výrobcích a v důsledku toho na základě monitorování domácí produkce několik členských států zas pozastavilo činnost drubežáren, protože tam bylo zjištěno nezákonné použití fipronilu. Komise rovněž podnikla další důležitá opatření. 21. srpna eh, jsme předali informace ohledně kontaminace fipronilem našim globálním partnerům, abychom zajistili transparentnost komise. Rovněž byla v přímém kontaktu s členou, celou řadou nečlenských států Evropské unie, aby se Eh, omezil dopad eh, sníž, eh, na výrobní, vývozní kapacitu Evropské unie. 30. srpna jsme organizovali schůzi stáleho výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva, eh, který proskoumal technické aspekty, pokud je o následné akce. V důsledku toho služby komise eh, jsou koordin, koordinují eh, monitorování na celoevropské úrovni, aby se vyšetřilo eventuální používání nezákonných látek, včetně amitrázu na v drubežárnách. A já osobně jsem se zúčastnil velice užitečné diskuse na, nezákon, na neformálním zasedání ministrů eh, zemědělství a rybolovu minulý týden v Talinu. Musíme samozřejmě myšlet na důsledky a musíme se vyvarovat veškerým eh, negativním eh, dopadům na potravinový Eh, řetězec a proto je velice důležité, aby se žádné kontaminované produkty nedostaly do krmiv a tudíž zpětně do potravinové řetězce. Musím také zdůraznit, že za celou, po celou tu dobu moje služby spolupracují také eh, s paní komisařkou Malstromovou Hokanovou tak, aby komise reagovala koordinovaně a komplexně. Rovněž jsme se sešli eh, s výborem pro zemědělství a rozvoj venkova. A ti také budou předkládat eh, návrhy jako vy, abychom měli eh, společnou reakci. Vážení členové, vážená paní předsedkyně, musíme postupovat před a společně, kolektivně eh, proskoumat poučení a dohlednout se na komunikaci a výměně informací. Tato záležitost se bude také projednávat hlavními hygieniky veterinární zprávy, ti se sejdou 13. a 14. září. S ohledem na tuto věc komise také e, bude organizovat zjišťovací misi e, do čtyřech článků, států, kde to začalo, aby se schromáždily informace o tom, co už bylo uděláno. V souvislosti s tím společné výzkumné středisko e, v září rovněž Eh, uspořádá ehm, eh, test efektivity příslušných laboratoří, které mají analyzovat produkty eh, a také vaječné a kuřecího masa ohledně Eh, fipronilu. Také 26. září bude možné se dohodnout s ostatními ministry, s ministry zemědělství, jak celoevropská síť, která se týká bezpečnosti potravin, může lépe funguje a jak zlepšit koordinaci mezi systémem pro administrativní spolupráci a mezi RASFF je prostě nepřijatelné, aby trestná činnost několika málo jednotlivců mohla ohrozit ohrozit integritu a pověst celého našeho potravinového řetězce v, v tomto významném ekonomickém období. A důsledky ale jsou natolik široce rozšířené, že občané jsou pochopitelně znepokojeni. A my společně s členskými státy zase musíme zajistit, že se z toho vyvodí patřičné důsledky a že se budou také pečlivě potom po, um, příslušná opatření uplatňovat. Abych to ještě zopakoval, musíme udržovat co nejvyšší úroveň veř- ochrany veřejného zdraví po celé Evropě. To je je pro mě naprostá priorita, ale všichni máme společnou zodpovědnost za to, abychom zajistili, že systémy Evropské unie pro zajištění bezpečnosti potravin a proti podvodům se budou používat efektivně, efektivně a uh, účinně. RASFF systém byl podle mě nesprávně několikrát kritizován, protože pokud se správně používá a včas, a pok- uh, pak ten systém opravdu funguje. A důsled, důkazem toho je, že když dojde k vyrozumění pak RASFF v souvislosti s ustanoveními pro vystupování, vysledování potravin v Evropské unie nám umožnil rychle zjistit a také zničit relevantní potravinové produkty. Úzká spolupráce a koordinace mezi členskými státy a s komisí je velice podstatná, stejně jako vaše zapojení a proto se velice těším na podstatnou situaci o té záležitosti dnes. Samozřejmě vím, že tady vzniká spousta otázek a vy máte plno otázek, protože, jak už jsem říkal na začátku, byly tady určité pochybnosti, proč například eh, se používal ten systém pro administrativní e, pomoc a spolupráci, proč to bylo pozdě a žádali někteří e, Belgii, e, Nizozemí a Německo, aby detailně analyzovali a předložili nám výsledky analýzy, co se dělo přímo v terénu. 26. září se to bude pak analyzovat společně a výsledky pak budou předloženy radě, aby mohla vyvodit závěry, poučení a aby se náš systém a celková jeho kapacita mohly dále zlepšovat. Děkuji. Děkuji, pan komisaři. Myslím, že kolegové mají řadu otázek. Nejsou to možná nutně její osobní otázky, jsou to otázky veřejnosti. My jsme se dohodli na seznamu řečníků, ale když zbude ještě prostor, tak umožním ještě další. Nejprve koordinátoři, nejprve paní Grostet. Merci Děkuji, paní předsedkyně. Nejsem sice koordinátorkou, ale vystupuji místo Pítra Lízeho, který nemůže být přítomen. A chtěl bych poděkovat našemu komisaři, panu Andru Kajtisovi, za to, že nám poskytl tato vysvětlení, protože je pravda, že jsme tato vysvětlení potřebovali. Po seznámení s tímto dalším potravinářským a hygienickým skandálem, který se objevil v letních měsících a který byl umocněn eh, mediální panikou. Jakmile se hovoří o takovém skandálu, tak dojde k mediálnímu šílenství a to vyvolává psychózu mezi spotřebiteli a tomu právě chceme zamezit. Je pravda, že agentury se pokusily rychle zareagovat a poskytnout vysvětlení, abychom eh, vlastně uklidnili situaci a dali na srozuměnou, že nedochází ke skutečnému ohrožení a že zejména se nesmí celý obor destabilizovat a nemělo by dojít k zničení milionů potravinových produktů. Nicméně došlo k tomu skandálu, došlo k trestnímu jednání a jak jsme se s tím vyrovnávali? Vy jste nám to vysvětlil a i s těmi nejlepšími předpisy na světě není možné bohužel zabránit tomu, aby došlo k podvodům. Viděli jsme to v jiných oblastech, ale bohužel ten, který má chuť podvádět, tak prostě bude podvádět. A důležité je se s podvodem seznámit co nejrychleji. A vy jste to vysvětlil. My, my jsme se to dozvěděli pozdě. Ten podvod sahá do září 2016, to je vlastně přes rok. Přes rok ten podvod běžel a to je znepokojivé. Člověk si může říct, že něco nám skrývají a došlo k nedostatkům při spuštění mechanismu včasného varování u potravin. To je problém. Jak vytvořit potřebné nástroje, aby spuštění evropského mechanismu včasného varování proběhl uspokojivěji. A aby tento mechanismus zabránil tomu, aby my sami a spotřebitelé prostě nebyli informováni. Pane komisaři, můžete poskytnout další podrobnosti o tom, jak posílíme tento mechanismus časného varování a jak si představujete, že by se ta situace dala zlepšit? Beaucoup, Děkuji, paní Grostet, za zahájí naší rozpravy. Dále pan Pavel Poc. A děkuji, paní předsedkyně, děkuji taky panu komisaři, že já jsem dnes přišel a samozřejmě kolegyni Gentile, e, která tuto debatu navrhla Eh, bavíme se dnes o problému kontaminace eh, fipronilem. Eh, bohužel se zdá, že je to další ze série skandálů s potravinami, které mají potenciál Eh, pokračovat v tom poškozování důvěry spotřebitelů v potraviny na evropském trhu, ale zároveň podle mého jde o problém, před kterým eh, trošku my sami některé evropské instituce eh, zavíráme oči, a to je ten naivní předpoklad, že co stojí na papíře, je automaticky realizováno v praxi. S Kolikrát jsem tady slyšel, že všechny naše systémy ochrany bezpečnosti potravin jsou skvělé, nejlepší na světě, že se nebezpečné výrobky nikdy nemůžou dostat do prodeje, do, do retailu, že funguje všechno rychle, efektivně. Zdá se, a tenhle skandál to opět ukázal, že je pořád co zlepšovat. Tady eh, jakkoliv děkuji panu komisaři za to vysvětlení a bylo in time, eh, tak nemohu úplně souhlasit eh, s názorem, že se nejedná o health issue, tedy negativní vliv na zdraví, protože může tenhle ten problém velmi dobře indikovat jenom špičku ledovce. My nevíme před čím vším ještě, co všechno je ještě skryto pod tou hladinou, pod kterou nevidíme. A moje otázka je tedy velice, velice prostá a souvisí tady s tím. belgické úřady se odvolávaly na fakt že neobjevily fipronil při běžných kontrolách z toho důvodu že jde o zakázanou látku a její přítomnost nikdo nepředpokládal. E, česká republika má pro podobné případy řekl bych jiný a poněkud bezpečnější a podezřívavější přístup ale e, to že ostatní země ty kontroly zakázaných látek poněkud podceňují je fakt a podle mě velký problém a z toho vyplývají moje dvě otázky proč komise v rámci opatření, eh, v rámci opatření navržených prostřednictvím systému RASFF eh, eh, členským státům už v této fázi nenavrhla provádění povinných a systematických kontrol fipronilu ve všech vejcích podobně jako to udělal například hongkong? to je první otázka. a podotázka je jestli tak komise hodlá učinit co nejdřív. a druhá otázka která, která je o budoucnosti ta je také velmi jednoduchá. souhlasil by pan komisař s tím že potřebnou lekcí z tohoto případu fipronil by mělo být rozšíření namátkové kontroly všech potravin i na zakázané látky a to co nejrychleji. děkuji za odpověď. Dále paní Gerling, ale ta tady není, protože má jednání jinde, takže Pan Píka by měl mluvit o něco později. Chcete mluvit teď? Ano? Dobře. A je třeba připomenout, že na toto první kolo máme pouze minutu a půl, tak prosím, snažte se dodržovat tuto řečnickou dobu. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát, pane komisaři, paní předsedkyně, za sebe a za paní poslankyni Kirlinkovou bych eh, chtěl položit dvě otázky. Fipronil je eh, zakázaný, nesmí se používat, zejména tam, kde se jedná o potraviny. Otázka je, jak se to mohlo stát, že ta kriminální činnost byla tak rozšířená. Tady čtu, že to bylo 144 drubežáren v Belgii, 93 v zemí 20 Eh, v Itálii a tak dále a tak dále. A 40 eh, člen, států eh, na světě a 20 v Evropě byly dočeny tímto skandálem. Vypadá to, že buď tady funguje nějaká mafie, a nebo kontroly na evropské úrovni EFSI a Evropské komise prostě nejsou efektivní. Předřečník říkal, že obvykle všechno dobře vypadá na papíře, ale praxe byla přímo skandální. Rád bych svěděl, eh, jaký byl ten zdroj. Kdo najednou rozhodl, že je možné používat v drubežárnách eh, fipronil? A samozřejmě asi je to trošku náhoda, ale myslím si, že to je nějaký postup, který už tady se uplatňoval celou řadu měsíců. A pak okamžitá činnost Evropské komise a EFSI a jenom lituje, že to trvalo 10 měsíců, než se něco stalo. 10 měsíců je dlouhá doba a to ještě od těch prvních signálů, že eh, byly kontaminované vejce fipronilem, čili evidentně Eh, už předtím se něco dělo. Pak mám ještě jednu otázku. Eh, fipronil se tedy používá, je to přece veterinární produkt, který se může používat, eh, aplikovat na zvířata, která ale se ne, nejsou potravinou a můžou to být pro domácí zvířata, která se nepožívají lidmi. A také se používá například u některých rostlin. Tam se může používat fipronil. Tam se tedy za ten skandál spojený s fipronilem nebude mít nějak vliv na normální aplikaci fipronilu v těch případech, kde se smí používat, kde je přípustný. Děkuji. Dále pan Ujčem. Thank you very much, Chair, and uh, thank you very much, Commissioner, for your, for your explanation. Děkuji, pane komisaři, za vaše vysvětlení. Nejprve uh, bych uh, vám rád poblahopřál uh, k tomu, že jste nejprve uh, ukázal prstem na uh, hlavní města. Myslím, že to nás nedovede nikam. Je potřeba s tou krizí zatočit co nejdříve, nejenom abychom znovu získali e, důvěru e, spotřebitelů, ale také podnikatelů, kteří tolik e, utrpěli finančně a emocionálně. Německo, Francie, Belgie a Nizozemsko naštěstí se dohodli na úzké spolupráci. Věřím, že vy a Evropská komise se budete maximálně snažit o řešení této krize a zaručit harmonizovaný přístup. K tomu mám velice specifickou otázku, která se týká tohoto přístupu. Moje otázka se týká drubežáren, které nezískávají vývozní eh, eh, vývozní, vývozní osvědčení, eh, když jejich produkty obsahují Eh, obsahují eh, fipronil eh, v MRL, v MRL vlastně úrovni, ale to se netýká hnoje. To znamená, že je ale, to je vlastně nulová tolerance, pro drubežárny je velice těžké tuto přísnou hranici splnit. Velké, velké množství vajec na líhnutí se vyváží a velmi mnoho to znamená pro tyto eh, drůbežárny. Vzhledem k tomu, že se vlastně najdou stopy fibronilu v hnoji, ale ne v těchto vejcích na líhnutí, potom tyto drůbežárny nedostanou osvědčení k vývozu. Také stojí za zmínku, že kontaminovaný hnůj se musí pálit. Bez těchto vývozních povolení eh, těmto eh, drůbežárnám hrozí, že Eh, přijdou o eh, zisky a že eh, zbankrotují. Nebylo by možné těmto, těmto drůbežárnám vývozní povolení přece jenom, přece jenom dát, když se prokáže, že ta vejce na líhnutí jsou prostá vypronilu a nebrat v úvahu hnůj, anebo se budeme držet té nulové tolerance. Děkuji. Paní Házenkamp. Děkuji. Děkuji také, pane komisaři, vám za vaše vysvětlení. Tahle aféra s Vipronilem znovu prokázala, že eh, je něco špatně na tom, jakým způsobem chováme eh, zvířata v těch obrovských eh, drubežárnách a provozech. Mám otázku. Vy jako komisař také zodpovídáte za blaho zvířat a my máme nařízení k ochraně slepic. V Nizozemsku ale 2,5 eh, milionu eh, slepic bylo utraceno, protože bylo levnější je utratit, než je vyléčit. To je podle mě obrovský skandál. Tyto slepice nebyly eh, nemocné, nepředstavovaly žádné riziko pro lidské zdraví takže eh, tato zbytečná eh, škoda a eh, vlastně bolest těmto zvířatům je ostudou evropské legislativy. A pak chci ještě říct si jednu věc a mám otázku. Jestli je fipronil stále ještě povolen jako insekticid, i když je nebezpečný, ale pakliže se dostane na trh nějaký produkt, vůbec, tak je potom snadné takový produkt eh, používat i pro nelegální účely. Nebylo by tedy lepší fipronil zcela na evropském trhu zakázat? Možná, že by to byla stálo za úvahu. A když hovoříme, eh, když jste hovořili o fipronilu na tom summitu, o kterém jste hovořil, možná, že by stálo za to eh, o tom popřemýšlet, protože to by bylo skutečně ku prospěchu jak výřad, tak lidského zdraví. Děkuji, paní Stajes. Pan Stajes. Děkuji. I já chci poděkovat panu komisaři za jeho vysvětlení. Souhlasím s ním, že zde hovoříme o podvodech, že zde hovoříme o lidech, kteří se dopustili trestné činnosti a vlastně eh, způsobili obrovskou škodu. O to tady běží. A eh, pane komisaři, vy jste řekl, že to není eh, jenom něco, co se stalo nebo co začalo teprve 20. července a, a poté. My víme, že k tomu došlo mnohem dříve, známe skutečnost, máme důkazy, že již v květnu roku 2016 eh, bylo prodáno 300 3000 litrů fibronilu v Rumunsku a ty se dostaly do Belgie a Nizozemska. Máme fakta, která toto prokazují. Takže na to je potřeba myslet, jak, jim, jak je možné, že se tak dlouho vypronelem uh, eh, obchodovalo. A potom systém RAS je velice účinný systém, pane komisaři, je to nástroj, který jsme vytvořili v reakci na uplynulé potravinové skandály je silný, ale členské státy musí být připraveny a ochotny do něj vkládat nezbytné informace, jinak nebude mít smysl. Kdyby Nizozemsko již tehdy vědělo, že se něco děje v září loňského roku, a když víme, že již 2. června v Belgii bylo 1,2 miligramu Eh, na vejce, tedy i pro Nilu, to bylo odhaleno na, eh, v belgické drůbežárně, což bylo, eh, což bylo více než je, než je legální hladina. Přesto Belgie čekala až do 20. než tedy tuto informaci vložila do RASFu. To není nic rychlého. Pakliže členské státy budou mít jakékoliv podezření, musí okamžitě spustit systém RASF Myslím, pane komisaři, že je potřeba se zamyslet, jak přinutit členské státy a skutečně zajistit, aby tyto informace eh, do eh, systému RAS okamžitě dali, aby se ten systém okamžitě odstartoval. Pan Pedučiny tu není, paní Dornano. Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, Francie má 39 výrobků, kde úroveň fipronolu je vyšší než povolený práh. Evropská komise se obhajuje a tvrdí, že Belgie zatáhla na poplašnou brzdu až 20. července, ale podvodné požívání fipronilu sahá až do listopadu 2016 a nikoli září 2016. Komise se také obávuje a tvrdí, že vlastně nedostala notifikaci Belgie Nizozemsku v rámci systému administrativní pomoci a spolupráce. Avšak v tomto systému komise může zakročit, pokud se seznámí s aktivitami, které se jeví jako, že jsou v rozporu s legislativou. Ve spolupráci s členskými státy komise může provést inspekci anebo požádat dotčený členský stát, aby zintenzivnil oficiální kontroly. Má otázka je tedy následující. Jak vysvětlujete, že po dobu osmi měsíců komise nevěděla o žádných informacích o nelegálním používání fipronilu v řadě zemí? Druhá otázka. Ta se týká stop dalšího amitrázy, která se objevila v řadě evropských chovů a orgány Francie tvrdí, že nedostali žádné sdělení v, systému RASFF. Jak tedy vysvětlíte, že nedošlo ke spuštění poplachu a nebylo poskytnuto žádné doporučení? Stále podle francouzských úřadů. Děkuji vám za vaše odpovědi. Děkuji mnohokrát. A nyní druhé kolo otázek. Jedna minuta a začnu paní Delaj. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane komisaři, za vaši iniciativu. Chci připomenout, že nejde o krizi zdravotnickou, ale o podvod. A Měli bychom se zdržet, poukazovat na odvětví, které má velké potíže. Fipronil je denně používán miliony evropských občanů při péči o svá zvířata a kdyby představoval riziko, tak už by to riziko bylo dlouho definováno. Ten podvod ovlivnil řadu členských států, to kolegové uvedli, ale zejména to dopadlo na důvěru spotřebitelů. Ta důvěra byla již zasažena dřívějšími potravinářskými krizemi. A lituji obrovského plítvání v oblasti potravin, které bylo vyvoláno tímto podvodem. Když o tom pravidelně hovoříme, tak se domnívám, že bude třeba také eh, vyvodit důsledky a mít určité mechanismy. Ale mám otázku, pane komisaři, já bych chtěla vědět, jaký mechanismus chcete vytvořit, abyste pomohl odvětví, které bylo zasaženo a je první obětí tohoto podvodu. A nemyslíte si kromě toho, že zrušení některých eh, produktů, které chrání eh, chovy a některé plodiny, eh, vyvolají potřebu pro chovatele a pěstitele používat podvodné produkty a produkty, které jsou zakázané. To je právě moje obava. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Paní Gentile jako další. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji především za to, že pan komisař přijal naše pozvání na setkání, které je důležité, zejména z několika důvodů. Je to v zájmu milionů občanů kteří konzumují na našem kontinentu vajíčka a kuřecí maso. A chtěl bych se zeptat, zda existují prvky a studie, které by definovaly toxičnost. A zejména, jaké jsou meze pro konzumaci produktu bez rizika pokud je o důvěru Evropanů v evropské instituce, tak ta důvěra je podrývána právě takovými událostmi a takovými podvody. Ale to se také týká systému včasného varování pro potraviny a krmiva. Možná by stálo za to uvažovat o reformě toho systému, protože nakonec je tento systém vlastně spochybněn pochybnosti zde přetrvávají. A otázkou je, zda ve vajíčcích a v, ve, vařené, ve vařených vajících a ve vařeném masu se také objevují tyto e, úrovně fiprony. Děkuji, paní Šerplik. Děkuji mnohokrát. 9. srpna jsem položila nalehovou otázku a Požádala jsem o výsledky ze systému včasného varování. Stále čekám. Jak to vypadá s nezbytnou harmonizací jednotlivých opatření na evropské úrovni? Tedy mám několik otázek a uvítám písemnou odpověď. Co si komise myslí o veřejném varování? což mělo obrovský dopad. Bylo to vůbec nutné, přičemž jiné členské státy nemají tak eh, striktní systém. Jak to vypadá s čištěním příslušných hospodářství? Má Evropská komise MLR pro fipronil u hnoje, u drubeže. U některých, v některých zemích je to povoleno, v jiných ne. A co se týče rodinných farem, ty jsou zvláště ohroženy a podvodné používání fipronilu se eh, týkalo některých eh, druhů blech. A jak to budeme tedy řešit? Konečně Evropa by měla navrhnout finanční pomoc pro dotčené hospodářské provozy a rodinné farmy jsou zejména ohroženy a to není spravedlivé. Měli bychom mobilizovat eh, krizovou rezervu, jak učinila Belgie a máme i některé podpůrné krizové prostředky a ty bychom měli mobilizovat pro řadu, hospodářství, pro řadu hospodářství bylo léto velmi tvrdé. Nebyla to jejich vina a přesto jsou ohroženi. Vím, že jste lidem na blízku, tak jaké jsou vaše odpovědi pro naše zemědělské podniky v Nizozemsku? Děkuji, paní Eliu. Děkuji. Řada věcí tu zazněla. Pane komisaři, mám velkou radost, že jste dnes zde. A to je věc, která lidi hodně zajímá na ulici, v obchodech, všude. A jako poslankyně mě oslovují. A proto si myslím, že je třeba říci jednu věc. Systém včasné varování zafungoval od té chvíle, kdy došlo k notifikaci. Je to jako u hasičů. Hasiči mohou dojet k ohni rychle, ale někdo je musí zavolat a sdělit, že někde hoří. Takže já si myslím, že systém RASFF podle nařízení z roku 2002 by asi měl být zpřesněn a stalo by za to změnit věci. Kdybychom revidovali toto nařízení, možná bychom mohli použít některé jiné přístupy. A kdyby komise toto chtěla podniknout, tak by bylo dobré, aby zaznělo sdělení pro parlament, kde by bylo vysvětleno, jak by to mělo fungovat. A jak byste mohli změnit toto nařízení? Děkuji. Já bych se chtěla zeptat, co očekáváte od, těch, od těchto zjišťujících misí? Co si myslíte, že zjistíte? A vzhledem k tomu, že se používá fipronil a proč se nepoužil jiný přípravek místo fipronilu? Jaká alternativa? A to, je, to jsou obecné otázky pro osoby, které nejsou odborně vzdělané ve veterinární medicíně. Proč jsme zakázali fipronil nakonec? Pokud určité množství neohrožuje zdraví, to je otázka, která lidi napadá a já to zde reprodukuji. Ale jsem ráda, že jste rozeslal a kolegové to dostali, ten dokument od komise. A za to vám chci také poděkovat. Takže nyní máte slovo Tak já vám opravdu mnohokrát děkuji. Pro mě je to velmi velká výzva, velká jaksi zkouška. Stalo se to poprvé za mého života. Pochopitelně to bylo velice těžká záležitost, ale dovolím si říci, že děláme, co můžeme za této situace. A já sám sobě za sebe mám také mnoho otázek. Ale pochopitelně, že potřebujeme velice podrobné hodnocení ze všech stran, protože eh, musíme se dopracovat toho, jak může mé kapacity zlepšit. Tady spolehám na Nizozemí, Francii, Německo, Eh, Belgii, protože já se na to dívám jako na problém Evropské unie. Nechci jenom eh, ukazovat na někoho prstem. Je to prostě celé na nás a musíme všichni reagovat konstruktivně. A s vaším dovolením bych ty otázky probíral postupně. Paní Grosset a vaše otázka. Jak můžeme říkat, že eh, systém funguje, když to vyrozumění přišlo se spožděním? Musíme se na to dívat ze dvou úhlů a to je úplně jasné. Fungování systému jako takového je jedna věc a používání systému je něco jiného. Systém jako takový, tak jak byl vyprojektován, otevřeně řečeno funguje dobře. Dovedete si jenom vůbec představit, že 350 milionů vajec se produkují v Evropské unii denně, tak si představte, kolik je to za týden. A eh, reagovali jsme okamžitě, stahli jsme miliony, 10 nebo 20 milionů vajec eh, ze všech těch 27 členských států. Dovede si představit, jak tedy ten systém je ve skutečnosti efektivní? A to se týká nás všech. E, vy produkujeme spousty vajec v našich zemích. Jsou tady stovky drůbežáren, ale zjistili jsme problém, problém a začali jsme jednat. To je naopak příklad toho, že ten systém funguje a funguje dobře. Ale Užívání systému, to je jiná otázka, protože se začal používat v tomto případě až od 20. července. To je pravda. A úloha komise je zajistit management systému a trvalé informování členských států, aby tady byly informační toky a aby členské státy dodržovaly všechny normy bezpečnosti potravin. A důležité pro nás všech je, že prosazování pravidel a standardů Evropské unie je velice důležité. Pak se tady zase eh, paní poslankyně ptala na, dobro, na blaho zvířat. Na to se musíme také dívat. To je zase další věc. I na to můžeme poukazovat na dobré životní podmínky zvířat. A e, teď se jedná o vyrozumění prostřednictvím systému z Belgie. A tady je potřeba určité vyjasnění, protože vyšetřování provádějí také e, e, prokurátoři, státní zástupci v Belgii a v Nizozemí. A ty věci potom budou projednávat všechny členské státy Evropské unie. A my se samozřejmě zaměříme na koordinaci mezi systémem včasného varování a mezi systémem pro boj proti potvor podvodům. Jak to všechno koordinovat? A myslím si, že musíme pomyslet i na takovou možnost, abychom měli systém včasné komunikace. Pokud se něco stane, co se týká systému eh, administrativní asistence, administrativní eh, pomoci, pak musí tady být zase možnost rychlé komunikace. A snad by bylo poté možné také co nejrychleji svolat stálý výbor. Ale musíme také chápat skutečnosti. Na jedné straně musíme tedy posoudit eh, celou řadu problémů a na druhé straně nevyvolat paniku protože i panika zase pak vytváří řadu problémů a to všechno musíme nějak uřídit. Já jsem to měl na zodpovědnosti. A my jsme se museli rozhodnout, jak to udělat, abychom byli velice aktivní, konstruktivní, komunikativní, ale abychom zase nevysílali nesprávné systémy, protože to, signály, pardon, protože to by eh, zase vyvolalo paniku a eh, poškodilo by to drubežářský seznam, se, se, sektor. Teď je eh, Pavel Poc, ano, milý Pavle, vy jste tady nanesl celou řadu otázek. Pokud jde o schůzi ministru 20. 6. září chceme diskutovat o tom, jak celá široká škála látek se bude nadále příslušnými orgány soustavně kontrolovat. To je samozřejmě velice důležitá otázka. Soustavná, systematická, oficiální kontrola, to je věc, která musí být nepochybně zlepšena a já, o tom, já jsem o tom pevně přesvědčen. Uh, a musíme samozřejmě zajistit, aby také byla možnost neohlášených ad hoc eh, z kontrol potenciálně nebezpečných eh, chemických látek. Čili musíme se dodržovat limity v těch schválených a zároveň se musí odhalovat potenciální eh, podvodné používání neschválených látek. Jak velice dobře víte, jedná se o vysoce technickou záležitost a k tomu potřebujeme technické údaje, musí se to projednávat a musíme z toho vyvozovat eh, poučení. Pokud jde o ty mise pro zjišťování skutečností, o tom jste hovořila paní předsedkyně vy, tak to je přesně o tomto. O to přesně jde abychom to viděli na místě a zase na jedné straně, abychom získávali data a na druhé straně, abychom se podívali, jak to ve skutečnosti vypadá v terénu. A pak to všechno zvážit, předložit materiál a zjištěné skutečnosti. A pak uvidíme, co se dělo nesprávného a co se dá udělat, aby se situace změnila a jaká řešení jsou nutná. Pan Pěrka se ptal na fipronil. Ten není schválen pro použití jako pesticid. Od 17. září tohoto roku fipronil jakožto pesticid už není schválen. byl to jeden zdroj, který ho poskytoval eh, velice málo společnostem. Tady se také hovořilo o nelegálním používání fipronilu. Ano, je to legální veterinární léčivo a používá se u psů, koček, a byla by to katastrofa, kdyby v těch, pro tyto případy byl eh, vypronil zakázán, jenomže není dovoleno a nebylo dovoleno ho eh, používat tak, aby se dostal do potravinového eh, řetězce. Můžete si třeba v Rumunsku klidně koupit fipronil, protože nikdo nebude vědět, jestli ho chcete použít pro léčbu psa nebo kočky. To není nelegální, není to pak nezákonné, ale pokud se aplikuje na drubež, pak je to eh, už trestná činnost a nemůžeme zakázat fipronil, protože to zase by mělo spoustu eh, nežádoucích důsledků pro domácí eh, miláčky. Ale musíme se zaměřit na to, aby se používal pouze legálním způsobem. Pak otázka hnoje. Pokud nevyřešíme problém hnoje, mrvek, pak nikdy se nám nepodaří se vrátit zpět k normální situaci. To s vámi souhlasím. A z toho e, důvodu kontaminovaný hnoj je třeba buď spálit, anebo použít například jako hnojivo někde v lese, ale nikoliv s tím hnojit půdu, eh, ornou půdu, protože to pak bylo nebezpečné pro naše zdraví. Samozřejmě tady bych se musel eh, obrátit na eh, odborníky, aby mi poskytli vědecké, vědeckou radu, jak to řešit. To je ta věc, kterou jste nadnesla. Myslím si, že podrobněji o tom budeme hovořit právě na schůzi 26. září. Pak budeme mluvit o tom, jak to vyřešit. Také se někdo ptal na to, jak, nebo zda je vůbec možné poskytnout pomoc zemědělcům v této obtížné situaci. Jak víte, Belgie sdělila, že je připravena eh, posoudit možnost pomoci farmářům. Ovšem, státní podpora, ta podléhá striktním re, eh, předpisům, tak zase to musí pak odůvodnit. A nám připadá, že je poněkud předčasné o tom hovořit, protože situace se ještě pořád vyvíjí a pak budeme teprve schopni spočítat ekonomické důsledky. Zatím ještě o tom nemáme přesný obrázek. A pak tedy uvidíme, jak na jedné straně bude možné podpořit zemědělce, ovšem nikoli ty, kteří se nějak zapojili do té trestné činnosti, protože to by pak bylo hrozně nebezpečné pro nás, pro všechny. Dovedete si to představit, jak bychom to asi tak lidem vysvětlovali, že jsme pomohli všem, včetně těm, kdo se zapojili do trestné činnosti. Tady naopak bychom měli hovořit o sankcích uplatněných vůči těm, kdo eh, sami eh, provozovali trestnou činnost. A myslím si, že toto je velmi vhodná doba, abychom hovořili i o penalizaci, o sankcím eh, uvaloným na ty, kdo páchají eh, trestnou činnost, protože ty eh, vlastně poškozují důvěru v nás, v náš systém včasného varování a bezpečnost potravin. Takže eh, paní Hazempam zase hovořila, jak už jsem, hovořil, jak už jsem se zmínil, o dobrých životních podmínkách zvířat. To je vlastně problém všech systémů chovu drůbeže, ať ve velkém nebo malém měřítku ať už je to organické biozemědělství nebo normální tradiční zemědělství. Víte, že se ani nejedná vlastně o typ zemědělství. Tento konkrétní incident eh, se stal na velkých eh, drůbežárnách a tudíž má i takové rozsáhlé důsledky, ale možná se něco děje i na těch malých. A my teď schromažďujeme údaje od členských států a data ukazují, že v některých členských státech bylo zjištěno, že i na některých eh, malých eh, eh, hospodářstvích se nezákonným způsobem používal fibronil. Takže musíme nejprve schromáždit všechny informace, abychom si udělali úplný obrázek. Ale jsem samozřejmě ochoten také v této souvislosti hovořit o dobrých životních podmínkách zvířat. lépe. Pan Barstas tady hovořil o tom, že to vyrozumění přišlo pozdě, až 20. července a proč. Ale v, v listopadu 2016 příslušný orgán v Nizozemí byl informován o nezákonné použití, ale nebyly žádné analytické výsledky, výsledky analýzy. E, bylo e, stanoveno, že se jedná o případ podvodné činnosti a nikoliv o zdravotního rizika. Trestní vyšetřování eh, pak eh, zahájily nizozemské orgány a 15. května 2017 byly odebrány vzorky v Belgii a byly to eh, samokontroly a pak výsledek analýz sdělila laboratoř provozovateli a bylo to 2. července 2017. Jsem pak vyrozuměl příslušné úřady v Belgii téhož dne. Belgické úřady zahájily vyšetřování, aby zjistili, co je zdrojem tohoto problému. Protože eh, to byla věc, kterou nikdo nečekal a pak eh, zjistili, který je zdroj a co je zdrojem a pod jak možný eh, rozsah, proto 20. července vyrozuměli prostřednictvím RASF a my, někdo nám vyčítá, že jsme to se otáleli 10 eh, měsíců. Ne, my jsme jednali okamžitě 20. července a teď utekly dva měsíce. Dobře, zhruba dva měsíce ale za tyto dva měsíce už jsme udělali spoustu věcí a dosáhli jsme hodně, protože stáhli jsme vejce, mm, vaječné výrobky, a pozastavili jsme činnost příslušných drubežáren. To svědčí o tom, že jednáme velice aktivně a dobře od 20. července. Čili to, to, to, co se týká září 2017, tak to se týká vzorků, které byly odebrány, ale teprve posléze, teprve vlastně nyní, byly analyzovány na přítomnost fipronilu. 30 srpna na stálem výboru členské státy předložily podrobné informace o zjištění a o tom, jaké v důsledky toho byly poskyt podniknuty kroky. A podrobná informace a zpráva jsou k v opozici na internetové stránce Evropské komise, tak prosím se s tím tam seznamte. Ano, a paní Derman se ptala na Amitras. Belgické úřady eh, testovali vejce na amitraz, ale nenašli žádná rezidua eh, amitrazu. Žádný jiný členský stát nehlásil rezidua amitrazu ve vejcích nebo kuřecím mase. Podle francouzských úřadů eh, jsou je prokázáno, že se amitras ilegálně používal v některých drůbežárnách Eh, drubežárnách eh, no, na nosnice ve Francii, když byly klece prázdné, ale ne, přesto nebyla zjištěná rezidua amitrazu a situace je tedy čistá. Paní Delajs, co se týče náhrady škody. Eh, prioritou pro nadcházející týdny, co se týče provozovatelů potravinářských podniků v členských státech, je učinit nezbytná opatření k vysoké ochraně spotřebitelů a Evropská komise musí zajistit harmonizované e, vynucování těchto opatření. Je potřeba zhodnotit situaci předtím, než začneme hovořit o potenciální kompenzací. Musíme zvážit dopad na e, producenty a i e, na úrovně spotřebitelů a také trestní vyšetřování. Ale jedna věc je v tomto ohledu zcela jasná. My budeme zvažovat otázku kompenzací a jak již bylo řečeno, jsme ochotní o tomto problému hovořit, ale rozhodně nebudeme kompenzovat ty, kteří zodpovídali za tyto trestné činy. Co se týče zdravotních rizik, paní Gentile se nás ptala na zdravotní rizika. Co se týče eh, eventuálních rizik eh, z vajec, ta vajce pouze, vejce pouze ze třech farem při, eh, překročila akutní hladinu riziko. A bylo by nutné sníst několik vajec eh, z těchto konkrétních drůbežáren během krátké doby, abyste překročili akutní referenční dávku. Co se týče chronického rizika, dlouhodobá expozice fipronilu přes vejce a eh, vaječné eh, produkty pravděpodobně by Eh, této hladiny nebylo dosaženo. Bylo by to možné, kdyby ta vejce eh, eh, obsahovala 0,5 tisícin mg za kilo a to po dlouhou dobu což není možné. Z hlediska analytických výsledků převážná většina vajec a vaječných výrobků jsou pod touto hladinou rizika, což neznamená, že minimalizujeme nebezpečí té události. Ta je zcela nepřijatelná ale zde nejde skutečně o problém zdravotního rizika. Co se týče eh, těch eh, kompenzací, znovu paní Schreiter znovu položila tuto otázku a e, hovořila o tom, že ta krize je vyřešena, ale vlastně, vlastně nejde o krize, zřejmě možná, že jde, e, že jde o to najít další prostředky pro e, zemědělské trhy. Ta krize vlastně se zhoršuje každoročně tím, že se omezuje přímá podpora farmářů. A a e, ty částky krizové rezervy nejsou automaticky dostupné pro tyto situace. Ty lze mobilizovat pouze, kdyby nebyl k dispozici jiný rozpočet, který by pokryl tyto e, nadbytečné náklady. E, v případě, že by to bylo nezbytné, tak by ty rozpočtové potřeby byly pokryty v roce 2018. Ten Eh, eh, rozpočtový rok končí už 15. října a je zcela nepravděpodobné, že dojde k dalším opatřením, které by, která by si vyžádala další výdaje rozpočtové. Uvidíme, co bude potřeba udělat, budeme to sledovat, ale jak jsem řekl, já budu úzce spolupracovat s Filem Hoganem, protože eh, hlavně ta záležitost spadá pod něj. Melchior se ptal na ty zjišťovací mise. a e, hovořil o těch debatách 26. září. Samozřejmě musíme tu situaci analyzovat podrobněji, bezpochybně, ale obecně řečeno jsem ochoten říci znovu, že Já ty otázky znovu položím. A co se týče povolení nových uh, látek proti, uh, proti čmelíkům, to, na to se ptal Ladislav Miko. Děkuji, já budu velice stručný. Za prvé, proč Eh, se toto eh, neschvaluje, když to není eh, vlastně používáno, když to nepředstavuje zdravotní riziko. Nikdo se to za tímto účelem neaplikovalo, žádný producent o to nežádal. Za druhé, kdyby v současné době máme dvě alternativy, jednu nedávno schválenou a jednu, která byla starší a ta za tímto účelem byla schválena. Pane komisaři, to je poprvé, co to slyším, říká předsedající. A je to zajímavé. Děkuji vám tedy za vaši prezentace, eh, prezentaci, za, děkuji vašemu týmu za práci. Eh, podporujeme vaše další šetření tohoto problému a jsem si jistá, až budete eh, mít další informace, až budete mít výsledky zjišťovacích misí, tak vás znovu pozveme, abyste nás seznámil se zjištěními a doufejme, že společně se nám podaří obnovit důvěru ve vejce, protože ta čísla, eh, o níž hovoříte, že ten, počet, který se zřejmě každodenně v Evropě konzumuje, znamená, že vejce patří k našim nejoblíbenějším potravinám, takže je to důležitá věc. Děkuji vám. Eh,